září. Příslušné italské úřady eh, mě informovaly o volbě Andrew Joker, eh, který byl zvolen 7. července. On nahradí pana poslance Bonana a vítá mezi námi nového kolegu a připomínám, že za podmínek stanovených v jednacím řádu se může účastnit všech zasedání parlamentu a jeho orgánů. Právní výbor ve svém zasedání 11. června